Fine, I think we can start. First item is the uh, adoption of... První bod na našem pořadu jednání je přijetí dnešního pořadu jednání. Paní Luling, vy jste požádala o slovo, prosím. Děkuji, pane předsedo. Na pořadu jednání je hlasování ke zprávě, které se týká hospodářské zprávy eh, zlepšení stability v Evropské unii. Je to dřívější hlasování. Je to zpráva s doporučením pro komisi, eh, která se týká změněných textů a zprávy, což by mělo být ve výboru představeno nebo lépe řečeno, tento text už byl předložen minulý týden. A zpravodajové byli už jmenováni. Co tedy tady vlastně děláme za těchto podmínek? Měli bychom pokračovat v tom, co nám vlastně vůbec nic nepřinese? To nám přece opravdu nepřinese vůbec nic, když už jsou vytvořeny takové předpoklady, že na konci října o těchto podmínkách budeme diskutovat, když ten text už je vlastně napsán. Já proto navrhuji, abychom tento bod stáhli z pořadu jednání, protože už jsem řekla, že to přišlo příliš pozdě. Spravodajové už byli jmenováni, pokud je o ten nový text a ti by se teď měli zabývat našimi návrhy k návrhu zákona ze strany komise. Děkuji. Filipe, prosím. Eh, já musím říct, že eh, plně chápu to, co řekla eh, Astrid Lulink a já už jsem to teď řekl před pár měsíci. Ptal jsem se, jestli má smysl vůbec vydávat zprávu poté, co komise vydá svoje doporučení. Nicméně tehdy eh, bylo rozhodnuto, že pojedeme dál. My jsme tomu věnovali už dosti práce a máme nyní tedy zprávu, která je velice kompetentní, má dobrý potenciál zlepšit eh, návrh komise a já bych řekl, prostě eh, pokračujeme s tím dál. Zítra se o tom bude hlasovat Může to vypadat, že je to trošku pozdě a v podstatě do určité míry ano, ale ukáže to směr, kterým se chce vyvíjet parlament, ubírat parlament eh, s legislativním textem. Prostě eh, tím bychom se teď už neměli zabývat. Zítra o tom hlasujeme a pak to nechme odhlasovat na plénu. Eh, paní Luling si ještě přeje promluvit. Pane předsedo, Diskutovali jsme o změnách k této zprávě minulý týden a tehdy jsme oznámili, že budou tady kompromisní změny. Já bych se na to ráda bývala podívala během víkendu, ale zatím je nemám k dispozici. Jak mám tedy zítra ráno hlasovat o změnách kompromisních, jestliže je vůbec neznám? To je tedy způsob práce, který je neseriózní a chtěla bych říct, já jsem byla 25 let v Národním parlamentu, a něco takového jsme tam nezažili ani jednou. Hlasovat o doporučeních pro vládu bez ohledu na to, že ty texty už byly vládě předloženy, to se nám tam nikdy nestalo. Děkuji, paní Luling. Já eh, rozumím eh, vašim bavám. Tady se nám skutečně částečně překrývají položky na časovém plánu. Nicméně my už to víme dlouho. A zvláštní skupina eh, předsedy Rompoje také poněkud upravuje, zmenšuje eh, určité záležitosti v tomto návrhu. Takže mělo by to být tak, že eh, tyto závěry by měly být jakýmsi takovou jakousi orientací pro budoucnost. Já myslím, že Tady jsou návrhy pro 6.com, e, e, tedy to je návrh komise, a, a teď e, pan kolega Fejo de facto nám by tady měl předložit nějaké návrhy. Vy jste říkala, že s tím nejste příliš spokojená, no ale Eh, prostě taková je situace. A nám se to tady skutečně částečně překrývá. Není to eh, překrytí úplné, no, ale v podstatě tak to je. Eh, ano, jestliže je tomu tak, tak se musíme podívat na to, co s tou zprávou uděláme. S tou zprávou pana Feje musíme to možná ještě jednou přepracovat, což by bylo také smysluplné. Mohli bychom to třeba o týden či dva posunout, abychom už vlastně nenosili dříví do lesa. To vlastně neslouží parlamenti ke cti. Já mám trošku jiné stanovisko, protože, jak už jsem řekla, jsem příliš dlouho pracovala v Národním parlamentu. Um, I think in that... Já se domnívám, že eh, bych tedy v tomto případě navrhnul, aby koordinátoři za politické skupiny by se nad tím mohli zamyslet, tedy nad tím překrýváním časových plánů. A myslím, že s tím také souvisí plánování ústních pozdívacích návrhů. Paní Lulinková tedy navrhuje odložení, ale myslím, že je i několik dalších eh, důvodů naopak proti. Já bych tedy nyní požádal koordinátoře, aby se s námi podělili o tom, eh, jak vlastně vypadají ty pozměňovací návrhy ústní od pana Fea, tak abychom eh, byli lépe informováni, co se tady dá dělat. Má k tomu prosím ještě někdo něco? Would you like to comment, Mr. Gozes? Pane Gozesi? Prosím, promiň. Prosím, promiňte, pane předsedo, přišel jsem s malým spožděním a musím zase brzy odejít, protože se účastním jednání s radou a s komisí je to trošku, projednává se příslušné změní směrnice. Já jsem teď vlastně neslyšel, oč se tady jedná, ale já si myslím, že návrh pana Fejo by měl být předmětem hlasování. Je to práce, která byla efektivně vykována, různé skupiny se na tom dohodly a proto se myslím, že tady neexistuje žádný důvod, abychom měnili pořad jednání. Je mi líto, pane předseda, nemohu všechny věci vyřizovat najednou, nemohu sedět na třech židlích. Uh, Děkuji, pane Gozesi. E, takže budeme pokračovat dál. E, leda, že bychom to chtěli rozhodnout hlasování. Paní Luling. Pane předsedo, jiné skupiny, ty musí samozřejmě také vědět, co chtějí dělat. Já jsem popsala problém. Pokud tady pan kolega zatím ještě nebyl, tak e, mu to zopakuje. Já jsem skutečně toho názoru, že je třeba zohlednit dva důvody. Tato zpráva už je zastará. A jestliže tomu tak není, tak bychom měli ten text podrobně projít a možná bychom mohli o tom textu nebo o jeho částech hlasovat později. Za druhé, koordinátoři měli text, ale já bych ráda ten text viděla předtím, než budu hlasovat. Mám sice velkou důvěru ke svým koordinátorům, ale jak už jsem řekla, zmínili jste tady minulý týden, že tady budou návrhy, které se budou týkat kompromisů a změn a zatím nejsou k dispozici. A jestliže se tady teď hovoří o ústních pozměňovacích návrzích, tak jak mám zítra v 10.30 hlasovat o těchto změnách? Já si myslím, že je to neseriózní. Pane předsedo, já si myslím, že ten, kterého se to především týká, je pan Feo, ale on měl minulý týden nějaké potíže, letos je to, teda tento týden je to potíže s letadlem, minulý týden to bylo s vlakem, ale já si myslím, že bychom měli postupovat podle pořadu jednání. Já myslím, že my jsme dosáhli určitého konsensu a samozřejmě koordinátoři budou informováni o vašich pozicích a budou moci si to prodiskutovat po tomto zasedání. E, nyní oznámení předsedy. Za prvé, e, Ekon se bude účastnit 1. října na několika zasedáních e, 1. října nás zve belgické předsednictví a e, během tohoto zasedání se bude hovořit o změně, e, e, tedy hovořilo se o změně regulačních záležitostí finančních trhů na obou stranách Atlantiku. Komisař Barnier a předseda ECB Trše byli také přítomni Panové Barnier a Trše představili časový plán pro konkrétní implementaci nové dozorové architektury eh, při výměně názoru s paní předsedkyní Bolsovou eh, byla vyjádřena také to, jak by EMAS, ESMAS měl fungovat v rámci další legislativy, v rámci té nové legislativy. Eh, dále Projednávali se, projednával se nový vývoj ve Spojených státech a případné dopady na naši politiku. Eh, paní Bous hovořila také o časovém plánu implementaci eh, této nové legislativy zhodnat eh, deriváty v rámci veřejného slyšení se také hovořilo o nových pravidlech jako odezva na krizi. Zítra od 15 hodin probíhne eh, slyšení, veřejné slyšení s eh, komisaři Almuňou a Barnierem a bude to o revizi aplikace státní pomoci v reakci na ekonomickou a finanční krizi. Tak to je všechno, děkuji a nyní můžeme přejít k bodu číslo 3 na našem programu, kde máme zprávu, ano, přikročit HDP, měření pokroku v měnícím se světě a zpravodajem je pan Nikolaus Countis. Máte slovo. Mnohokrát děkuji, pane předsedo, mno, milí kolegové a kolegyně. Budu stručný. Text mého stanoviska máte před sebou, je také stručný. Jde jedná se o toto sdělení komise, kde se zohledňují také jiné indikátory pro měření hospodářského růstu obohacení HDP, o nové prvky. My to všichni vidíme jako otázku, o které by se mělo jednat. HDP je pravděpodobně statisticky nejvíce rozšířeným ukazatelem, když se jedná skutečně o to hlásit tvorbu hodnot v určité zemi, ale jak je uvedeno v mém stanovisku, o hospodářském růstu se tady nehovoří jako o jednorozměrovém jevu, který by se mohl měřit pouze jedním indikátorem. Má to subjektivní prvky, jsou to environmentální prvky, které bychom měli my i komise zohlednit, jestliže se jedná o to, abychom měřili HDP hospodářské prvky jsou zde zohledněny. Nejsou to sociální prvky jako například eh, nedostatečná zaměstnanost, nezaměstnanost. To jednoduše nebylo zahrnuto do těchto indikátorů a do sdělení komise. Tam se teď ale praví, mělo by to tam být, mělo by to tam být zahrnuto a mohli bychom samozřejmě také říci, že sociální a environmentální problémy vedou k snižování HDP, a nebo mohou vést k jeho snižování. My to v každém případě hodnotíme pozitivně, to, že komise se snaží zohlednit i tyto prvky a myslíme si, že těch pět opatření, o kterých jsme se shodli, že bychom se jich měli držet a měli bychom měřit za pomoci těchto pěti ukazatelů pokroky. Když odhlédneme od těch environmentálních a sociálně politických indikátorů, chtěli bychom se zabývat měřením hospodářského růstu, ale samozřejmě musíme měřit také indikátory stability a růstu. Dneska tedy se většinou zaměřujeme na zisky, které se eh, odrážejí v HDP a to všechno tvoří pozadí tohoto problému. Jak už bylo řečeno, je to pozitivní opatření pro měření hospodářské činnosti, ale především je to součást politiky, která byla zohledněna už ve fázi plánování. Um, děkuji. Nyní paní Eseja za EPP. Děkuji, pane předsedo. A děkuji také panu Chausisovi, Chantisovi. Já eh, se domnívám, že tato politická iniciativa je velice důležitá, abychom začali jednat o, na politické úrovni o těchto záležitostech. Já souhlasím se zpravodajem, že jak veřejná sféra, tak podniky eh, musí brát více v úvahu sociální a ekologický dopad hospodářských kroků. Já si myslím, že se nám asi nepodaří vymyslet jeden indikátor, kterým by se to postihlo. Spíše by hovořila o několika indikátorech a možná bych také potrhla důležitost spolehlivých statistik. Ono totiž nepomůže, pokud budeme mít eh, zajímavé indikátory, které se ovšem bohužel opírají o nepřesné statistiky. Potřebujeme kvalitní statistické údaje, abychom měli o co opřít tyto ukazatele. Já se domnívám, že zpravodaj poněkud zjednodušeným způsobem popisuje náš hospodářský systém. Říká, že je založen především na maximálním zisku. Já musím říct, že třeba my ve Skandinávii máme model sociálního státu, kterému leží na srdci blaho občanů. Já tedy sice chápu, co chcete vyjádřit, ale možná, že ta formulace je příliš silná, tak jak to říkáte vy. Ale já věřím, že eh, o tomto stanovisku povedeme plodnou diskusi a já se velice ráda zapojím. Děkuji. Pan Ping. Děkuji, pane předsedo. Já myslím, že HDP eh, je velice důležitý indikátor pro celý hospodářský život. Ukazuje hospodářský výkon a konkurenceschopnost země. Je důležitou částí eh, produktivity a reálných měst. A já opravdu nevím, proč tento velice dobrý osvědčený fenomén bychom měli nějak rozmělňovat. To skončíme v, jakési, v jakémsi ekonomickém kouzlení, tam nakonec eh, skončíme u jakési eh, hrubé domácí štěstí. A toto, tento indikátor použije, používá na světě jenom jedna země, a to je Korejská ledově demokratická republika. Eh, mě by zajímalo, musíme se opírat o statistiky. A e, jak tedy chce, hovoříte třeba o klimatických změnách? Jaké máme statistiky o klimatických změnách? Jak to chcete dát do ukazátoru? Nebo třeba sociální inkluze. Ve Francii je 35-hodinový týden pracovní a řeklo by se, že lidé musí být šťastní, když e, musí pracovat jenom tak málo, ale zároveň máte strukturálně zaměstnanost kolem 10%. Takže kde to štěstí je? Jestliže byste měl, pane předsedo, eh, architekta, který eh, vyznává princip 1 plus 1 jsou 3, protože to dobře zní, a chtěl byste takový dům, jediné, čeho byste se dočkal, je, že vám spadne na hlavu. Čili já myslím, že eh, tady to je jakási ekonomická teorie, která podkopává důvěru ve skutečnou ekonomiku to je skutečně, to jsou jakési pohádky, které by v realitě mohly skončit jedině katastrofou. Jediní, kteří věří ještě v pohádky, tak to jsou lidé děti a jsem tam nějaký ten politik. Děkuji, pane Pingu. George Kutas, prosím. Děkuji, pane předsedo. Nechci tady hovořit o pohádkách. Jestliže tady bylo řečeno, že blahobyt se nedá měřit na základě HDP, tak si nemyslím, že můj předřečník věří tomu, že 75 let musí uběhnout, než budeme moci pověřit experty tím, aby vyvinuli lepší indikátory pro sociální pokrok. Jiné indikátory nežli HDP, tyto makroekonomické ukazatele v podstatě neměří kvalitu eh, produktu, ale měří se v podstatě Eh, udržitelný růst, který v takovémto případě je vyloučen. Tady se navrhuje zlepšit národní statistiky tak, abychom měli lépe možno měřit kvalitu života. A udržitelnost eh, bychom měli zahrnout také do měření sociálního pokroku. S tím je vlastně skutečnost lépe zobrazena a zlepšuje se také možnost prognozování. Současná krize ukazuje, že potřebujeme tyto nové indikátory a v tomto kontextu si myslím, že musíme na evropské úrovni vytvořit koordinovaný systém pro měření kvality života, pokud jde o udržitelnost hospodářského růstu a měření sociálních propastí. To by ukazovalo, že jsme se z krize poučili. Děkuji. Thank you, Mr. Kutas. Filip uh, Lambert. Děkuji, nyní pan Filip Lambert. Děkuji, pane předsedo. Eh, velice rád mám takovéto debaty. A proto si myslím, že bychom nejprve eh, mohli eh, upozornit na ty, kteří zde hovoří o té vůdu ekonomice. Myslím si, že je to, i ta retorika je taková potom trošku mimo realitu. Za prvé, když měříme HDP, což je měření, které již používáme několik desetiletí a které se také vyvíjelo mnoho desetiletí, tak je nutné vědět, že čím více máte nákladů na sociální zabezpečení, tak to také, eh, tím se také zvyšuje HDP a týká se to ještě dalších eh, věcí. To se, týká se to například i třeba i znečišťování. Protože když eh, se například, když platíte za určité opravy, když platíte za zdravotní péči, to vše se nakonec připočte do HDP. Já souhlasím s tím, že potřebujeme eh, určité ukazatele, které budou naprosto spolehlivé. Musíme spolehat na ty údaje, které dostáváme. Určitě nesmíme spoléhat na určité nejisté informace. Myslím si, že komise se snaží o to, abychom se začali dívat na, eh, na možnost mm, toho, aby zde bylo více ukazatelů. Zatím se o tom pouze přemýšlí. Samozřejmě, že když chci řídit auto, tak mi nestačí pouze ukazatel rychlosti. A dnes máme v autě například ukazatel, který ukazuje spotřebu, a to dříve nebylo. A když tedy vím, že zde mám takové ukazatele, tak na ně začínám dávat pozor. Ale myslím si, že když řídíte, tak eh, když tam máte už hodně těch indikátorů, tak už zase to naopak příští vaši pozornost. Takže pokud to bude tisícovka indikátorů, tak eh, to bude k ničemu, protože z toho nebudeme moct udělat žádnou reálnou, eh, žádné reálné postupy, žádnou reálnou post, politiku. Takže já si myslím, že bychom mohli mít více indikátorů, ale je nutné, aby ten počet byl omezený. A já chci říci, že je to i jako v praxi. Pokud něco měříte, tak máte reálné výsledky, reál, reálná fakta. Pokud chcete například vědět, jak je to s, s eh, účinností energetiky, tak ji musíte začít měřit. A myslím si, že je důležité, abychom nacházeli určité věci, které se dají dobře měřit. Eh, proč máme nacházet ještě další ukazatele než HDP? Eh, musíme se podívat na země, jako je třeba Indie nebo Čína. A je jasné, že pokud se tam podíváte pouze na HDP, tak to ještě neznamená, že lidé tam nežijí v chudobě. Je důležité také um, vlastně brát úvahu, zda kromě HDP stoupá i počet lidí, kteří si vymanili z chudoby. Já zde nehovořím o určité ekonomice vůdu, ale hovořím o faktech. Je zde také vazba mezi HDP a mezi vytvářením pracovních míst. A také si myslím, že je zde i e, vazba mezi HDP a mezi snižováním nerovností ve společnosti. A také si myslím, že je velice silná vazba mezi růstem HDP a mezi využíváním zdrojů. A i když se budeme snažit toto oddělit, tak stejně si myslím, že ta vazba HDP a využívání zdrojů zde bude i nadále. A chtěl bych ještě naopak upozornit na to, jak jsem jak jsem tedy hovořil o tom, že máme v autě několik eh, měřičů, několik ukazatelů. Myslím, že ten příklad funguje. Takže je důležité, abychom vybrali pouze několik ukazatelů, abychom je měřili dobře. A pokud budeme, a musíme také dobře zvolit toho, kdo je bude měřit. A já si myslím, že by to měl být Eurostat, že Eurostat by měl být jediný orgán, který bude vytvářet tyto ukazatele, který je bude měřit. Neměli bychom zde vytvářet žádné další orgány, Myslím si, že Eurostat už má zkušenosti a pokud Eurostatu dodáme kvalitní údaje, což tedy v případě Řecka to bylo trošku jinak, ale to je jiná věc, ale já si myslím, že Eurostat má největší zkušenosti, které se týkají statistiky a myslím si, že také i dostatečně eh, dokáže eh, inovovat a přemýšlet pro, eh, pro další vývoj. Je důležité, abychom zde také dokázali měřit nerovnosti. Možná bychom také měli hovořit například o využívání zdrojů nebo o um, účinnosti zdrojů, což je trošku, uh, mezi tím je trošku rozdíl. A ještě bych chtěla říct něco dalšího. Tento výbor se, za, se nyní zabývá zejména ekonomickou zprávou Evropy. A víme, že budeme zde mít systém ekonomického systému, eh, pardon, ekonomického semestru a také, že zde bude zvláštní hodnotící tabulka. Na schůzce s komisařem Renem minulý týden eh, nám komisař sdělil, že už brzy bude připraven začlenit do toho také určité prvky, které se týkají sociální sféry, e, životního prostředí a další. Myslíme si, že alespoň to by pro začátek mohlo být dobré, abychom měli určitá prvotní měření, která zatím ještě nebudou e, využívána jako určitá tvrdá, spolehlivá data, nicméně alespoň s tím sběrem těchto údajů, tohoto druhu údajů započneme. Myslím si, že to bychom měli podporovat. Zdůrazně, že budeme mít pouze takové údaje, které dokážeme změřit. A ještě poslední komentář. Myslím si, že je trochu divné, že ta sociální doporučení vypracovalo Generální ředitelství pro životní prostředí a zasílá ho výboru pro životní prostředí. Není tomu tak, že bych jim nějak záviděl, ale myslím si, že měření těchto ukazatelů je takovou výsadou právě našeho výboru a myslím si, že my bychom se tím měli zabývat, protože jinak to vypadá tak, že vytváříme jakýsi paralelní systém, který eh, možná trošku vlastně sníží kvalitu nebo důvěryhodnost toho, co se měří. To je však pouze moje osobní poznámka. Já si myslím, že by se tím prostě celkově zvýšila důvěryhodnost. Chtěla bych ještě poděkovat zpravodaji a chci se ještě vyjádřit k tomu uh, zisku. Uh, možná to bude ještě příliš eh, zjednodušené, ale řeknu, že když jsem odešel z firmy, kde jsem pracoval ještě asi před rokem, tak vám chci říct, že skutečně jediné, co ta firma měřila, byl zisk. My víme, že tomu tak je ve finančním průmyslu, a nechci říci, že by všichni politici uvažovali tímto směrem, ale chci říci, že prostě pokud máte tržní ekonomiku, která je, tak, tak tam vlastně je pouze jediný ukazatel, který je pro ní důležitý, kterým se řídí a je to zisk a navíc nikoli dlouhodobý zisk, ale krátkodobý zisk. Myslím si, že to prostě musíme uznat a myslím si, že se ani nejedná o e, nějaké velké přehánění. Musíme nebo nesmíme ignorovat ten ukazatel zisku, nicméně musíme tam zapojit ještě další ukazatele, které jsou pro nás také důležité. Velice děkuji, pane Lamberte. Nyní pan Marten. Děkuji, pane předsedo. Jsem velice rád, že mohu v tomto případě eh, vystoupit po panu Lambertovi. Vážené kolegyně, vážení kolegové, Opět možná řeknu něco jaksi z vnějšího světa nebo z vnější zkušenosti. Myslím si, že jste si všichni pozorně vyslechli, co řekl pan Lambert. I on hovořil o zkušenostech e, z vnějšku. Myslím si, že on má také ve, ve srovnání se mnou mnoho výhod. Například pochází z politické skupiny, která se nyní stále více v mnoha Eh, regionech i v mnoha veřejných mm, průzkumech zbližuje s názory, které by třeba mohl vyslovovat eh, kancléř nebo premiér země. Já si ale myslím, že ten přístup kopírování celkem dobře fungoval v případě, Německu, v případě Německa, kde tedy naštěstí je eh, kancelářkou Angela Merklová. Já tedy nechci eh, hovořit nějak cynacky, ale myslím si, že pokud eh, vlastně mm, je důležité, abychom brali v úvahu ty to, co vlastně zde chtějí zelení, co to, to, co chtějí zelené strany, nebo to jsou tedy ty požadavky spíše ze strany zelených. A nyní chci eh, ještě se k tomu vyjádřit konkrétně. Chtěl bych při této příležitosti stručně říci něco, o čem jsem už hovořil minulý týden. Hovořili jsme o celkové situaci, o celkovém kontextu. Milí kolegové a kolegyně, já si myslím, že tehdy byli jenom dva nebo tři kolegové v sále a a teď máme šanci získat především mladé lidi pro projekt Evropské unie. Jiným způsobem, než se, tomu dělá, než se tak děje obvykle, můžeme říci, že data mohou být sexy a je také velice nutné, aby to tak bylo. My jsme to viděli už Eurostatu a v případě Řecka, ale v budoucnu to také uvidíme u všech těch věcí, které se normálně objevují při propočítávání blahovitu. Jestliže přistanete na letišti v Bruselu, tak vidíte, že jsou tam reklamy na mobily a my se tady pořád snažíme dostat se o krok dál. Já si myslím, že bychom to také měli udělat a k tomu potřebujeme rozsáhlou dobrou databázi a návrh, který jsem předložil ve stanovisku, by bychom mohli označit jako systém eh, statist, udržitelné statistiky Evropské unie a bude to skutečně podrobnější a pochopíme, co je dobré a co je špatné v budoucí politice rozhodování. Existuje tady možnost pracovat s moduly, Návrh, který jsme my měli a já tedy vše po, vědomě poukazují na paralelní stanovisko. Jedná se tady o výdaje na environmentální eh, záležitosti, využívání přírodních zdrojů v oblasti energie bychom mohli mít také eh, všechno, co se týká vodního hospodářství a koloběhu zdrojů to není něco, co by bylo odvozeno od nějakého zeleného min- projektu minulosti, ale já si myslím, že je to úvaha různých pracovních kruhů v rámci Eurostatu. Já si myslím, že tyto vědomosti Eurostatu musíme využít. Eh, experti o tom budou diskutovat, musíme je k tomu přitáhnout a můžeme v podstatě vytvořit eh, takovou příručku Evropského parlamentu. Můžeme si říci, ano, zatím to bylo ne- nedostačující. My chceme indikátory blahobytu a my chceme se podívat také na to, co můžeme získat třeba ještě od těch bohatších. Nemáme tady na mysli jenom ty zelené plochy, které by se měly zvětšovat a nezmenšovat, ale to všechno to stojí peníze. Potom potřebujeme také kompetentní lidi. A to je další bod, kde zelení a stanovisko, které já zastávám a zastávají ho mnozí voliči, tady s tím zcela nesouhlasíme. Já si myslím, že se to dá ufinancovat tím, že se soustředíme na to, co jsme zatím nechali stranou pozornosti a sice rozšiřování v rámci Evropské komise. Není možné, aby po ukončení prací o rozšiřování o tolik států, já vím, že ten proces pokračuje, ale to velké soustředí, s už jsme spolkli. Tam máme k dispozici tolik exper- expertíz a tolik úředníků, eh, které ani nemůžeme využít. Já si myslím, že bychom to měli překopat celé. Samozřejmě potřebujeme někoho, kdo eh, může kritizovat byrokracii a nějaké ty nepořádku. A já si myslím, že je třeba, abychom vytvořili fungující evropskou statistickou síť, která faktor blahobyt bude sledovat eh, formou, kterou můžeme dobře vysledovat, což povede k diskuzi, z níž by mohla vzniknout kniha, doslovní bestseller. Je to nová perspektiva, eh, z níž můžeme hovořit o pokroku, jinak než tomu bylo do posud. Děkuji ještě pan Manov, i vás poprosím o, stružno, o stručnost. Eh, já budu stručnější než můj předřečník, i když on eh, tady utrousil několik zajímavých poznámek eh, k zeleným. Já musím říct, že je to určitý posun a možná, že také v zelené knize KCB e tam také zazněly velice zajímavé názory. Možná, že to zní velice dobře, možná, že tady jde o to aby se eh, trošičku eh, zabrousil do pole eh, takové té občanského středu. No, proč ne? Ale pan Martin má přece jenom pravdu v určitých věcech. Krize ukázal aspoň jednu věc a to viděla většina lidí. Prostě potřebujeme statistická data, která budou použitelnější. Potřebujeme tady určitou lepší legitimitu pro Eurostat. To znamená, že eh, data, která shromáždíme, aby bylo možné lépe analyzovat, lépe využívat. To znamená, že tady potřebujeme naopak posílit Evropu, nikoli ji rozmělňovat. A já si myslím, že Podobně se k tomu staví další strany a také problematice udržitelnost nebo ekologie. Jestliže tedy chceme, aby to bylo zajímavější, aby to bylo skutečné středové téma, tak já myslím, že tady máme opravdu eh, dobrou šanci. Já jsem rád, že tady máme krátké stanovisko, stručné s těmi hlavními body a můžeme takto posílit střed, včetně teda toho zeleného. Možná bych řekl jednu věc, možná, že není úplně eh, ten pravý čas, eh, protože eh, teď máme krizi a lidi zajímá hlavně HDP. Nicméně pokračuje debata na téma HDP a jeho smysluplnosti či smyslu prázdnosti už 30 let. A pokud já vím, tak Eurostat eh, zejména ve spolupráci s OECD, poněvadž tady hodně spolupracujeme, eh, pracují na udržitelných indikátorech, na tom, jak definovat zelená místa a tady pracovní místa a také využívání zdrojů a jejich, eh, jejich účetní interpretace. Já nechci to tady rozšiřovat, ale v podstatě tento dokument by měl dát najevo, že jsme si vědomi toho, co se děje, měl by být eh, podporován Eurostat. Třeba Spojené národy mají takzvaný index lidského rozvoje, který je většinou eh, neakceptovatelný. No a uvidíme možná, že se nám časem s rozšiřováním vědeckých poznatků podaří kvantifikovat eh, to, co možná se stá jako velké téma a možná, že se nám podaří touto cestou dosáhnout eh, toho, že budeme schopni měřit, co nás zajímá. No a já myslím, že teď je čas, abychom pana Šunty se požádali o závěr. Máte slovo, pane. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Θέλω να ευχαριστήσω όλους τους συναδέλφους για... Děkuji, pane předsedo. Já bych chtěl poděkovat kolegům a kolegyním za jejich připomínky. To znovu potvrdilo to, že tato diskuze, která probíhá také na mezinárodní úrovni, má určitý základ a stanovisko bylo stručné, protože ustanovení ze strany sekretariátu byla takto předložena a na jedné stránce bychom mohli potom předložit své stanovisko ke zprávě. Ovšem otázka, která tady byla nadhozená, ta je pozitivní a k tomu bychom se chtěli také vyjádřit. A potom ještě další připomínka z mé strany. Já se nemohu připojit k tomu názoru, že HDP je především to, co je tady v popředí. Musíme měřit stav ekonomiky i jinými indikátory. Toto standardní pojetí věcí eh, vědec, ekonomické vědy nepředstavuje zobrazování skutečnosti. Co to tedy má znamenat? Setrvejme tedy u toho tradičního HDP, který jednoduše neobr- nezobrazuje dynamický vývoj, jako je hospodářský růst. A v Řecku, a nejenom v Řecku, říkáme, že Čísla jsou sice informativní, ale lidé tím trpí. Jestliže HDP kvete, neznamená to, že se většině obyvatelstva daří dobře. Musíme to také nějakým způsobem zvažovat, jak bychom mohli eh, poměřovat to, jak se lidem daří. A diskuse se nyní omezuje na to, že určitá data o blahobytu občanů a o ochraně životního prostředí, který má také ekonomické dimenze, nemusí být vůbec zohledňovány, pokud se jedná o hospodářskou a sociální politiku. V současné situaci bychom se měli snažit tyto prvky zahrnout i při vykládání statisticky získaných údajů. A třetí závěrečná poznámka? Samozřejmě to bude akceptováno v určitém rozsahu, ale Opakovaně se tady vynořuje otázka, jakým způsobem to můžeme vůbec měřit, to, co se tady požaduje jakožto dodatečné prvky. Zdá se ovšem, že tady už určité noha existuje, které bylo vyvinuto a pomocí tohoto noha můžeme měřit i další vývoje. Jsou to další indikátory. Mnozí kolegové ale řeknou, že tímto nemůžeme zachytit v té dimenzi, na které jsme se dohodli, která by mohla dát obrázek o hospodářském vývoji. Děkuji Děkuji. Uh, uh, <clears throat> velice děkuji. Ještě chci říct, že lhůta je 12. října pro projednání pozměňovacích návrhů. 8. listopadu se budou projednávat tyto návrhy a hlasovat se bude 26. října zde v Ekonu, zatímco v příslušném výboru se bude hlasovat asi 29. nebo mezi 29. listopadem a 1. prosincem a na plenárním zasedání se to bude projednávat zřejmě v lednu 2011. Nyní mi dovolte přejít k dalšímu bodu číslo 4. Jedná se o výroční zprávu Evropské centrální banky za rok 2009. Eh, zpravodaje pana Balce zde nevidím, ale možná se slova ujme jeho kolega. Velice děkuji, pane předsedo. Ano, je pravda, že Kolega Balc mě požádal, abych ho dnes zastoupil, protože se účastní s Konrádem Adenaurem, a pardon, s nadací Konráda Adenaura cesty do USA. Určitě jste měli příležitost seznámit se s jeho zprávou. Pan Balc mě požádal, aby, abych ho zde dnes omluvil. Chtěl také eh, informovat eh, o tom, že by se nakonec měl připravit kompromisní návrh, který se týká předložených pozměňovacích návrhů. Co se týká té e, vlastně e, pr- prvotní výměny názoru, tak si myslím, že zde by se neměly konat žádné kontroverze, které se týkají ocenění ECB. Vypadá to, že všechny pozměňovací návrhy, návrhy jsou akceptovatelné. A ti, kteří by se ještě chtěli zapojit do debaty, tak zde ještě bude možnost. Pan Balt také říkal, že musíme mít velkou většinu, abychom tuto zprávu prohlasovali v parlamentu. A jak již eh, jak tedy řekl, tak již také požádal stínového zpravodaje, který mu pomáhal s vypracováním zprávy, aby tedy nadále probíhaly případná další jednání, která se týkají té konečné podoby textu. Během štrasburského text, eh, týdne se podařilo nebo během štrasburského týdne by se mělo ještě dosáhnout posledních kompromisů, abychom tedy 26. října mohli hlasovat. To jsou informace, které mám od pana Balce a samozřejmě pokud zde zazní případné komentáře, tak si je všechny poznamenám a panu Balcovi je předám. Děkuji. Uh, chtěl bych se zeptat, zda jsou přítomní stínoví zpravodajové, pan Kutas? Ano, děkuji, pane předsedo. Nejprve bych chtěl Eh, poděkovat panu Balcovi eh, za jeho otevřenost. Také jsem již hovořil o několika pozměňovacích návrzích, které se týkají paktu o stability a růstu. Podle našeho názoru je to dost eh, omezený nástroj k tomu, jak řešit ekonomické nerovnováhy a myslíme si, že by bylo zapotřebí ambiciozní reformy tohoto paktu o stabilitě a růstu který by tato reforma by měla vypadat tak, aby se posílila koordinace ekonomik. Dále bych chtěl zdůraznit, eh, že rating eh, státního dluhu eh, eurozóny se zhoršil během ekonomické krize a je také důležité, aby se zvýšila důvěryhodnost ratingových agentur. Dále bych chtěl říci, že mm, podporuji pozměňovací návrh pana Škruny, kde tedy eh, také říká, že jsou zde nebezpečí, která se týkají příliš velkých rozpočtových škrtů v době, kdy se ekonomika teprve eh, sbírá. S tím souhlasím. A také bych ještě v tom v podobném smyslu bych chtěl hovořit o tom, že některé banky se zatím zdráhají půjčovat, zdráhají se půjčovat, eh, poskytovat úvěry, o tom se hovoří v článku 68. Dále je zde problém s tím tedy, že ty banky nechtějí příliš půjčovat a to má velké, vel, velice negativní dopad zejména na malé a střední podniky. A rovněž to potom eh, ovlivňuje celkově i evropskou ekonomiku. Nakonec ještě chci říci, že souhlasím s panem Lamberem, že Evropská centrální banka musí brát v úvahu strukturální rozdíly, které existují mezi ekonomikami jednotlivých členů eurozóny, když bude ECB připravovat svou strategii, eh, svou exit strategii, která se plánuje na budu- pro budoucnost. Velice děkuji, pane Kutasi. Nyní ještě Sofie, máte slovo. Uh, velice děkuji, já budu velice stručná. Co se týče pozměňovacích návrhů, tak se domnívám, že můžeme eh, můžeme podpořit velký počet těchto pozměňovacích návrhů. Jsou zde některé, které nepodpoříme, nicméně celkově se domnívám, že je zde řada pozměňovacích návrhů, které odráží myšlenku, že neúspěch eh, reformovat lze vlastně vykompenzovat tím, že budeme dělat větší dluhy a větší deficity. Já si myslím, že bychom se měli zavázat k dodržování fiskální disciplíny tak, jak to vyžaduje pakt o stabilitě a růstu a jakýkoliv pokus, který se pokusí oslabit tato pravidla, ty, tuto kázeň, to rozhodně nechceme podporovat. A stejně s tímto e, názorem jsme také přeskoumávali pozměňovací návrhy. Byly zde určité pozměňovací návrhy ze strany zelených. E, myslím si, že nepodpoříme žádné pozměňovací návrhy pana Kruta. A to je tedy vše, co jsem chtěla říct k těmto pozměňovacím návrhům. E, ještě pan Mann si přeje promluvit. Děkuji, pane předsedo. E, kdyby tady byl kolega Balc, tak bych mu položil otázky, ale snad se k němu dostanu. Já tady souhlasím se zelenými. Je pravda, že Evropská investiční banka, vy říkáte, že by musela ještě hodně investovat do transparentnosti a tak dále, ale já musím říct, že už to tak činí. Pan Triše tady u nás byl, byli tady také další zástupci představenstva ve výboru eh, pro hospodářství a měnu jsme se s nimi setkali a tam se skutečně odehrál značný posun. Eh, myslím, že pokud se týče 52 tohoto pozměňovacího návrhu, tak eh, některé další frakce řekly, že by chtěli zveřejnit zápisy. Ale když se podíváme, eh, jaké rozdíly se tedy na tom představenstvu projevují, tak já myslím, že je dobře, že se nakonec zveřejňuje pouze konečné rozhodnutí. To všem neznamená, že by všechna ostatní stanoviska byla potlačena. To se konec konců projevuje při tiskových konferencích, ale já si myslím, že takhle to dělají dobře ale myslím si, že aby se zveřejňovalo to, co kdo kdy řekl ke kterému tématu, to myslím, že ne. Pokud se týče 84, tak já samozřejmě chápu, že eh, pokud je euro, euro silné, no tak eh, je to trošku potíž, je to potíž pro naše exportéry, ano. Ale na druhé straně eh, máme taky závazky k našim lidem. A my jsme o tom hovořili už mnohokrát. Ale já bych chtěl říci, že pokud euro se ustálí na nějaké úrovni, má určitou stabilitu, tak je to skutečně velké plus eh, v očích občanů. Poněvadž eh, mnozí říkali, že třeba eh, euro nemůže být stabilní a tak dále, ale my teď máme určitou stabilitu, máme určité šance také pro export a tak dále. Čili já si myslím, že tady je třeba ty pozice, které zastáváme, poněkud Eh, vyváženě, čili zejména ta 84, ta ve mně vyvolává otazníky, ale myslím si, že jednak jinak si mohu víceméně souhlasit eh, tady s nějakou výjimkou. U všech ostatních eh, doporučím své praxi, své frakci, aby souhlasila. A myslím, že se tady rýsují i nějaké kompromisy. Rozhodně moje strana je připravena ke kompromisu. Děkuji, Filip Lambert. Děkuji, pane předsedo. Teď budu hovořit francouzsky. Za prvé, je pravda, že už jsme hovořili se spravodajem panem Balcem a já si myslím, že skutečně tady došlo k dohodě, ale chci zmínit další dva body. Spravodaj má pravděpodobně problémy s některými změnami z naší strany, především pokud je o transparentnost. Chápu argumenty kolegy Mana, pokud je o transparentnost zápisů. Až do určitého důvodu chápu tuto argumentaci, ale mám tady určitou obavu. Víte, že ústřední banka eh, označila tato opatření jako zvláštní opatření, nikoli v konvenční opatření v důsledku krize. Jsou to za opatření, která byla zavedena v důsledku krize a z nich se nedá profitovat. Je to určitá eh, pomoc ze strany instituce, která má lepší management a proto se tady nemuselo používat jiných institucí, ale to se objevuje stále znovu a znovu v rámci monitorového dialogu. Teď si kladu otázku, co teda v podstatě může způsobit centrální banka, tak aby byla stanovená stejná pravidla hry pro všechny. Nefavorizovala centrální banka některé banky nebo některé finanční instituty, eh, banky a finanční instituce, které se chovaly škodlivým způsobem, tak to musíme chápat tu otázku. My vyžadujeme jenom větší transparentnost jak budou tato opatření vytvořena, z nichž tedy budou profitovat jenom někteří. Musíme tedy analyzovat tato opatření v rámci konkurenčního práva. Poslední bod, ten navazuje na to, co už tady řekla Sofie. Pro nás se tady v podstatě jedná o výroční zprávy EZP. Nejedná se tady jenom o politik, hospodářskou politiku Evropě. My jsme diskutovali také s panem Fejo. Budeme mít další možnost diskutovat o těch šesti zprávách Evropské zprávy. Musíme se tady pokoušet eh, všech, nemusíme se pokoušet všechno zahrnout do naší diskuze. Nechtěli bychom rozšiřovat tato témata o nerovnováhu v rozpočtu například. To patří na jiné místo. Musíme se tady držet výroční zprávy ECB a ostatní témata bychom měli vynechat. Já bych si dovolil ještě jednu drobnost podotknout. Já se domnívám, že Balcová zpráva je vyvážená a dobrá a myslím, že také pozdělací návrhy eh, se blíží ke kompromisu a přispívají k této rovnováze. Pokud se týče role centrální banky eh, během eh, kampaně šetření v mnohých členských zemích, já si myslím, že skutečně tato opatření byla nutná proto, aby se uklidnil trh, jinak by trhy tam mohly být mnohem horší situaci. Zároveň si ovšem musíme uvědomit, že v období, kdy ekonomika je křehká a slabá, pak přijímání opatření, která mají velký rozsah a zasahují mnoho členských zemí, potřebují eh, velice eh, opatrnou politiku Evropské centrální banky. Centrální banka nemá příliš velký manevrovací prostor vzhledem k tomu, že úrokové sazby už jsou velice níže, nízko. Takže my samozřejmě víme, že úsporná opatření budou mít eh, negativní dopady do ekonomiky a zaměstnanosti a proto je třeba ještě opatrnější poskladat. Pan Gozes Já bych eh, jenom chtěl říct si všem řečníkům, že jsem si řádně postavil všechno to, co zde bylo řečeno se velkým, eh, s velkou většinou pozměňovacích návrhů souhlasím a určitě je předám, včetně doporučení panu Balcovi. Eh, ještě pan Ludin, paní Ludin, děkuji, pane předsedo. Já bych chtěla skutečně podpořit názory předřečníka. My se opravdu musíme snažit eh, o to, abychom nespadli do těch eh, špatných zvyků z ženského výboru. Tam eh, se rysuje jakási, jakási tendence kde máme jakési eh, zprávy, které se přesa, překrývají s jinými eh, tématy z jiných výborů a to opravdu není dobré. Eh, čili já myslím, že do této zprávy bychom neměli dávat body, které bychom využívali jinde. Toto jsem chtěla potrhnout je to skutečně zlozvyk eh, z ženského výboru. Nám se to občas daří eh, vyloučit, ale my bychom skutečně chtěli, aby tento výbor odváděl seriózní práci eh, spíš, než aby se tady, tady zasahoval do věcí, kde mu zasahovat nepřísluší. Dobře, hlasování v Ekonom 26. října a pardon, 11. října a pak se dostane také eh, dostane se to na plénum a mělo by to být 2. listopadu za přítomnosti pana Tršeta. Tak to je všechno a nyní máme na programu bod číslo 6, což je pracovní dokument o inovativním financování a globální evropské úrovni. Ne, promiňte, promiňte, já jsem tady přeskočil ten bod, takže ten příští bod je eh, bod o současném systému daně z přidané hodnoty eh, vzhledem k trvání povinnosti dodržovat minimální standardní sazbu. Navrhovatelem stanoviska je pan David Kasa. Děkuji, pane předsedo. Myslím si, že všichni to už vědí že to tak je a že od roku 1993 je stanovena minimální standardní sazba DPH 15 V roce 1993 komise navrhla harmonizovanou strukturu textu s tím, že budou dvě sazby, standardní a snížená, a že se bude postupně harmonizovat. Nicméně nedostatek eh, politické shody eh, vedl k tomu, že tato iniciativa se neimplementovala a místo toho jsme zavedli současný přechodný systém. Ale tento systém navzdory několikému prodloužení koncem roku 2010 eh, má vypršet a komise navrhuje ho prodloužit dalších pět let. Zůstáváme tedy u přechodného systému, který není z mnoha důvodů příliš vhodný pro společný trh a měl by proběhnout proces konzultací a z něho by mělo vyplynout porozumění toho, jak nejlépe postupovat dále. Komise chce vydat zelenou knihu a také tyto konsultace by měly být zahájeny velice, dobř, velice brzy. Já mm, myslím, že bychom se ovšem neměli eh, do věcí pouštět předčasně, tyto věci třeba projednávat v pravý čas, včetně s konzultací se zainteresovanými stranami a také náš parlament by měl být zahnut do celého procesu co nejdříve. Na základě konzultací eh, dojde k legislativním návrhům, což bude ještě za tohoto parlamentu. A my bychom rádi vyzvali komisi, aby svůj návrh, legislativní návrh vydala do roku 2013. To je zatím vše a já doufám tedy, že také mě podpoří stínový zpravodaj a že to bude úspěšná zpráva. Pan Lambert. Děkuji, pane předsedo. Ano, tak opět hovořím za zelené já. Pokud se týče DPH, tak samozřejmě prodloužení tohoto současného režimu, tak musím říct, že souhlasím s mnohým z toho, co řekl zpravodaj, zejména se dvěma věty. Za prvé, máme v Evropě různý, spoustu různých zákoutíček pro DPH. Já vím, že to eh, jsou takové dárečky pro určité kategorie voličů. V současnosti, kdy my máme velké rozpočtové deficity, tak eh, jsme konfrontováni s tím, že eh, přicházejí špatné zprávy, zejména tedy pro pracující třídu. My máme e, sníženou DPH třeba pro hotely, restaurace a podobně, tak to byl vlastně takový dárek pro tyto, tuto část ekonomiky, e, kde naopak si to kompenzujeme zvýšenými požadavky na jiný část té ekonomiky. To by mělo přestat. A další věc jsou podvody. Daňové podvody a úniky. Eh, pouze odhadujeme samozřejmě, že se nepopisuje úplně eh, statisticky, ale eh, v Evropě se to odhaduje na nějakých 300 miliard ročně. Ehm, já si nemůžeme očekávat, že bychom se brzy dostali na nuly, ale kdybychom se, kdyby se nám to podařilo v během pěti až deseti let, řekněme, snížit na polovinu, pak by to znamenalo výrazné další příjmy pro vládu a mohlo by se investovat do inovací, vzdělávání a tak dále. Čili podvody v oblasti DPH patří ke klíčovým prvkům daňových podvodů v celé Evropě, to je třeba zdůraznit. A také souhlasím, že bychom neměli předbíhat čas s reformou. Možná by bylo dobré, kdyby se tento výbor politicky zhodl na směru, kam bychom chtěli tlačit reformu DPH. Já myslím, že tady zatím není moc eh, velká politická shoda napříč stranami, ale mm, zase na druhé straně bychom neměli vždycky čekat na to, co předloží komise. Mm, mohli bychom spíše přispívat eh, k utváření budoucnosti, než čekat, jak to nakonec dopadne. Není pan Thaler za, eh, jako jeden ze stínových zpravodajů. Děkuji, pane předsedo. A chtěl bych poděkovat zpravodaj za práci. Nyní jde o prodloužení provizorního systému o další čas, kdy opět bude platit, nebo neustále bude platit dolní práh pro sazbu DPH je to záležitost, která je pouze technická, není třeba posuzovat dopady. Vzhledem k tomu, že tento návrh pouze prodlužuje platnost současného provizorního režimu, je toto opatření přiměřené. Návrh neznamená žádné další finanční eh, zátěže pro Evropskou unii, eh, spotřebitele nebo podniky. Ačkoliv obecně souhlasíme s tímto návrhem, chtěl bych zdůraznit, že navzdory mnohým zlepšením je společný eh, systém DPH zatížen nedostatky a vysokou administrativní zátěží. To Eh, volá pro eh, revizi. Nová ekonomická realita a nové trendy v daňových únicích eh, proto také volají. Já proto očekávám, že komise zhodnotí novou realitu a přijde s návrhem nové strategie vedoucí k harmonizaci daňové. Nicméně toto prodloužení by se nemělo stát tím, že bychom opět odložili definitivní řešení, eh, než eh, toto nové prodloužení vyprší. Já jsem přesvědčen, že eh, vodítkem by nám tady měla být strategie společného trhu. Děkuji vám, pane předsedo. Děkuji. Děkuji, pane předsedo. Já plně podporuji to, co bylo řečeno. V podstatě nemám co dodat. Chtěl bych říci, že když eh, v roce 1999 jsem vstoupil do tohoto parlamentu, pokusil se pan Bolkenstein eh, tady eh, oživit debatu o systému DPH a bohužel to, nebo ne bohužel, ale de facto to bylo odmítnuto. DPH by neměla být ovlivňována výhradně politickým rozhodováním, eh, proto abychom se zalíbili občanům. Eh, my jsme každý eh, v nějaké politické straně a výsledkem tady toho je celkem zmatek v celoevropském měřítku. Ano, tady je, musím říct, že to, co navrhují zelení, to je celkem eh, dobrý eh, nápad. Proč vlastně tady dávat eh, takovéto výjimky třeba restauračním a hotelovým podnikům. To je pouze pro ně, ale také nic z toho nemají třeba spotřebitelé. No, já bych chtěl říct si toto. My chceme vyslat silný signál příslušnému komisaři že by měl pokračovat v tom, co začal pan Bolkenstein, ale to znamená, že my ho pak musíme podpořit, což jsme minule neudělali. Protože výsledek eh, nového plánu pro DPH z pana Bolkensteina, to, tam nešlo o, o více sazeb DPH, nikoli. Tam šlo o rozšíření možností pro členské země, eh, aby si utvářely systém DPH. Čili já plně podporuji pana Kasu. Paní Lulingová. Děkuji, pane předsedo. Chtěla bych eh, vyslovit blahopřání na adresu pana zpravodaje Kázy. Já souhlasím s jeho směrnicí nebo s jeho návrhem, to znamená tedy prodloužení do 31 prosince. My víme, že tento eh, režim není ideálním řešením, když jsme stanovovali minimální sazbu. V roce 99, tak jsme si mysleli, že i pokud jde o konkurenci v oblasti daní, můžeme se přiblížit eh, v těchto sazbách neboť země, které měly vysoké sazby, neudělaly nic jiného, než že ty sazby ještě zvýšily. A musím také říci, že různí komisaři, které jsem viděla přicházet a odcházet, jako byli pan Bolkenstein a Kováč, všechno to, co navrhovali, bylo zvyšování sazeb DPH i ty snížené, i ty spotřebitelské na alkohol a na tabák. Na naftu, zemní plyn. Tam také byly takovéto návrhy předloženy, díky bohu nebyly prosazeny. Ale vůbec tady nebyly zohledněny problémy některých zemí, které mají tyto problémy na základě své daňové kultury. Hodně se tady hovořilo o daňovém podvodu, ale nesmíme zapomínat na to, že pokud máme hodně daní, tak ty daně jsou jednoduše tímto způsobem také vražděny. Proto tedy můžeme bojovat dobře proti daňovým podvodům aniž bychom tyto sazby museli ještě zvyšovat k těm minimálním sazbám. O tom jsme vedli legendární diskuze především s panem Bolkensteinem, který nám řekl, když jsme měli ty snížené DPH, za určité služby tak řekl, ano, teď máte tedy eh, daňové sazby DPH eh, pro kadeřníky snížené, ale můj holič, můj kadeřník to nedodržuje. Já jsem se na to také ptal, proč tedy máme ten snížený DPH, proč jste tedy nesnížili také své ceny? Ale on řekl, já bych potom musel zvýšit své ceny. A to též potom platí také pro restaurace. Já musím říci, že existuje restaurace především ve Štrasburku. Jak jste mohli vidět, okolik snížili své ceny. Já nechci dělat reklamu těmto restauracím, ale je tomu tak. V mnoha zemích to vedlo k výsledkům. Například v Německu tam našli idiotský systém. Tam se v podstatě v těch účtech vůbec nevyznáte ale to spadá do příslušnosti Spolkové republiky a mě to netýká. Ale co tady říkal pan Kaza, s tím nemohu souhlasit. Já si myslím, že bychom neměli navzájem všechno směšovat, jako jsou sazby, podvody a tak dále. Tady si klademe otázku, zda se souhlasí s prodloužením té lhůty. Já bych dala přednost eh, konečnému systému, ale do té doby, jak už jsem řekla, do 31.12.2013 o tom můžeme popřemýšlet. A potom můžeme také přemýšlet o perspektivě po roce 2013. Na to nesmíme zapomínat. Tady už existují návrhy, které se týkají vlastních zdrojů. A má to také určitou souvislost se sazbou DPH. Děkuji nyní paní Ase. Děkuji, pane předsedo. Rovněž vítám e, návrh e, pana Kase, abychom pomáhali malým a středním podnikům, které jsou zatížené byrokracií. Mám pouze jednu malou poznámku. Tato DPH je zejména velkým břemenem službám a podnikám, podnikům, které spoléhají na lidskou práci. A také se jedná o podniky, které neposkytují služby, které by byly placeny zvenčí. To znamená, že tedy v těchto podnicích není e, žádná vrstva, ze které by vlastně mohly e, ještě jít níže, když Eh, tedy eh, přiznávají DPH. Nevím, jestli zda by to šlo ještě začlenit do textu, že tedy chceme chránit zejména tyto malé a střední podniky a že tyto malé a střední podniky, eh, že těchto by se měla tedy týkat tato DPH. Pan předseda, nevím, zda na to chce reagovat Evropská komise. Chcete hovořit o plánech na budoucí reformu DPH, pane Rapony? Ehm, velice děkuji, pane předsedo. Nejprve bych chtěla říci, že se jedná o technický návrh Evropské komise, který má ještě o pět let dále prodloužit možnost používání snížené sazby DPH. Nejedná se tedy o to, že bychom zde zahajovali diskusy o nějaké nové strategii nebo o novém systému DPH. A z toho důvodu pan komisař Šemeta velice jasně řekl na svém slyšení, že vypracují zelenou knihu, která bude hotová do konce roku. Tato zelená kniha se bude týkat všech témat, které se, nebo o kterých vlastně hovoří text Evropského parlamentu. Týká se to také operací uvnitř Evropského společenství a také DPH. Co se týče nebo vzhledem k tomu, že ta zelená kniha již bude hotová do konce roku, tak si nejsem jistý, proč chcete měnit eh, ta data. Bude eh, po té, co komise připraví eh, Mm, zprávu, tak tam vlastně ještě bude šestiměsíční lhůta pro vyjádření, dále zde bude také formální konzultace Evropského parlamentu. Je důležité, aby zde všichni ekonomičtí, eh, ekonomické subjekty měli právní jistotu. A proto si myslím, že bychom měli dodržovat ty stanovené termíny. Děkuji, pane předsedo. Pane Kazají, chcete se vyjádřit na závěr k této diskusi? Ano, děkuji. Velice pečlivě jsem si vyslechl všechny komentáře. Myslím si, že zpráva se týká zejména dvou bodů. Za prvé, a na tom jsme se dohodli, jde o to, že chceme souhlasit s prodloužením této pětileté lhuty. A ten druhý bod se týká toho, že pokud komise chce připravit nový dokument, novou zprávu, novou zelenou knihu, která se týká nové strategie DPH, tak Evropský parlament samozřejmě chce být konzultován a Evropský parlament chce být zapojen do naprosto všech rozhodnutí, která se budou týkat případných změn DPH. Samozřejmě, že co se týče těch dat, tak ta, eh, to je ještě možné změnit, na tom se můžeme dohodnout. Nicméně je důležité, aby komise stále vše konzultovala s Evropským parlamentem a je důležité, aby jsme také zapojili i e, sféru podnikatelů. Je důležité, abychom se v budoucnu vyhli problémům. A dovolte mi pouze ještě říct jednu poznámku že malcká delegace pořádá zvláštní akci, kde je vše, tedy kde bude také občerstvení, včetně vína. Chtěl bych všechny pozvat. Ano, eh, já tady se k tomu nemohu vyjádřit, abych nebyl pokládán za eh, takže co se týče lhuty, tak 8. října, nebo do 8. října předkládejte pozměňovací návrhy, 26. října je zvážíme, v Ekonu se 9. listopadu bude hlasovat a na plenárním zasedání budeme hovořit buď tedy v listopadu, anebo se to může posunout až do prosince. To se ještě upřesní v budoucnu. Domnívám se, že tento poslední dnešní bod můžeme ukončit a zítra v 9 hodin začneme bodem číslo 6, říká pan předseda. Right. We, we, where we have the proposed interim measures, that's the first item, which is item 7. Uh, take... Ne, ne, ne, zítra začneme tedy bodem 7, říká pan předseda. Chci vám ještě připomenout, že zítra v 10.30 budeme hlasovat, nezapomeňte si prosím hlasovací karty.